So, wir freuen uns natürlich, dass Wim... Jsme samozřejmě rádi, že Wim van den Kamp je opět zdrav a mezi námi srdečně ho vzdám. Myslím si, že můžeme začít. Vítám vás všechny na našem zasedání tento týden. Pořad jednání může být přijat, pokud nikdo nic nenamítá a nikdo nic proti nemá. Takže jsme u schválení zápisu pokud nemá nikdo nic proti, tak můžeme tedy schválit zápis 15. a 16. února. Také nikdo nic nemá proti a jsme u prvního bodu a to je prezentace nařízení o agentuře EASA, prezentace ze strany komise, jak si jistě vzpomínáme paní komisařka Puls, v si minulého roku zde představila letecký balíček a Nyní jsme jmenovali našeho spravodaje a proto je nyní vhodná doba pro to, abychom se detailně dozvěděli, jaké vypadají různé ty stavební kabiny tohoto balíčku. Nejdříve tedy dávám slovo panu Cornelisovi z generálního ředitelství MOVE, slovo na 10 až 15 minut a potom bude mít prostor náš zpravodaj pan Marinesku. Takže prosím, pane Cornelisi, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Jsem rád, že mohu být tady, jsem potěšen a představím tento návrh komise nového nařízení, nová pravidla v oblasti civilního letectví a bezpečnosti civilního letectví. Za prvé mám tady pár folií, hned přeskočím na tu druhou. Proč předkládáme tento návrh v tuto chvíli? Domníváme se, že je nutné a užitečné novelizovat stávající legislativní rámec, který docela s úspěchem fungoval posledních 10-15 let a to s cílem, aby se bezpečnostní rámec, právní rámec bezpečnosti připravil na výzvy, které nás čekají v příštích 10-15 letech, tak abychom nadále mohli zajistit bezpečnou leteckou dopravu vlídnou vůči životnímu prostředí. Ten návrh je v souladu s prioritami komise, zapadá do agendy, kdy chceme podporovat pracovní místa a růst, chceme prohloubit jednotný trh tak, aby byl spravedlivější, aby se posílila průmyslová základna v leteckém průmyslu a protože letecký průmysl je globální podnikání, také chceme posílit postavení Evropské unie ve světě v této oblasti. Eh, principy, které jsme při té novelizaci respektovali, byly tyto. Za prvé, nechtěli jsme revoluci režimu, spíš jsme zamýšleli evoluci, to znamená, chtěli jsme konzolidovat všechno to dobré, co jsme po léta budovali v tom dosavadním právním rámci, třeba funkci agentury EASA, abych zmínil jeden z aspektů. Za druhé princip, který jsme také měli na paměti, a sice, aby to nařízení bylo víc proporcionální, aby bylo zjednodušené, kde je to možné, třeba tam, když se soustředíme na to, kde jsou skutečná rizika, abychom je prioritizovali, abychom se soustředili soustředili hlavně na výsledek a nikoliv na to, co je předepsáno. Dále jsme sledovali filozofii jednotného evropského systému, který by zahrnoval všechny aktéry na národní úrovni členských států. Také jsme se lépe snažili respektovat interdependenci různých politik, bezpečnost, životní prostředí a tak dále. Snažili jsme se, aby ten rámec byl flexibilnější než v minulosti, tak abychom mohli reagovat na budoucí vývoj na trhu a v oblasti technologií. A také jsme chtěli navrhnout rámec, který by byl technologicky neutrální, který by byl vlídný vůči potenciálním inovacím. Za prvé, co se týká cílů, abychom lépe využívali zdroje, které jsou nám k dispozici. Jeden z prvků, které jsme zabudovali, je, abychom měli určitý toolbox, sadu nástrojů, abychom mohli sdílet zdroje v jednotli- mezi jednotlivými národními orgány letectví a národními úřady a EASA na druhé straně abychom mohli využít eh, evropských leteckých inspektorů. Chceme vytvořit rámec pro přenos odpovědnosti mezi různými organizacemi, tak aby eh, bylo možno fungovat tak, kde, tak aby to bylo nejvýhodnější. Také jsme tam zabodovali mechanismy reagující na rizika, protože víme, že celý evropský systém svým způsobem závisí na tom, jak silný je nejslabší článek, takže jsme připraveni reagovat vždycky tam, kde budou nějaké nedostatky a chceme na to reagovat vždy evropsky, celounijně, tak abychom měli mechanismy, protože víte, že na úrovni mezi členskými státy může docházet k velkým rozdílům. Třetí věc, abychom mohli lépe využívat dostupné zdroje, je to, že chceme vytvořit um, repozitory, tedy zdrojnici informací. Poučili jsme se, že informace mezi členskými státy v agentuře EASA jsou uh, roztříštěné a to zabraňuje globálnímu přehledu. Proto tedy chceme mít rámec pro lepší eh, výměnu aeromedicínských údajů. Teď tady máme to nešťastné výročí oné tragédie německého letu a je to tedy na výsost aktuální téma. Dáme, dále chceme využívat i soukromé orgány tomto systému chceme mít širší a jasnější rámec pro využívání zdrojů z těchto kvalifikovaných orgánů. Také chceme reagovat na požadavky orgánů členských států EASA, včetně společného rámce pro kvalifikaci inspektorů, kteří samozřejmě po celé EU musí mít stejnou velice vysokou úroveň a musí být schopni aplikovat nástroje stejným způsobem. Také jsme se pokusili, aby ta pravidla byla více proporcionální. Chceme mít eh, transparentní rámec i pro řešení naléhavých případů, který bude snadno implementovatelný. Nadále, a to je velice důležité, snažíme se sledovat, jaká jsou globální pravidla, tak abychom byli efektivnější my jako Evropská unie. ICAO, v rámci ICAO chceme využívat mechanismus sítě expertů, kteří spolupracují globálním způsobem a také chceme mít zdrojnici informací o různých, různých předpisech mezi námi a ICAO. chceme mít pružný systém, který e, bude výkonný a jsou tu jasné principy, tak abychom byli schopni posuzovat rizika, abychom mohli e, orientovat e, předpisy podle výkonu. Jde o to, abychom se soustředili hlavně na to, kde je největší potřeba nebo největší riziko, a to je především oblast Eh, komerční letecké dopravy, pravidelných leteckých linek. Zavádíme širší rámec možností pro firmy a společnosti, tak, aby mohly demonstrovat, že skutečně splňují všechny předpisy. Měly by mít deklarace konformity, stejně jako je to i v jiných sektorech. Zjednodušili jsme celou řadu definic Růz, máme tady různé třídy a skupiny letadel, to bylo zjednodušeno. To znamená, že se usnadňuje možnost leasingu mezi společnostmi, protože se stále integruje průmyslová sféra. Zavedli jsme i další formy flexibility, opt-in. Členské státy budou moct učinit opt-in do tohoto režimu i ve svých vojenských aktivitách, budou moc, dokonce i sami výrobci se mohou rozhodnout pro tento opt-in v případě určitých menších letadel, která zatím jsou z těch evropských pravidel vyloučena, ale v některých případech to pro ně může být užitečné, aby měli certifikát EASA také jsme do tohoto textu transponovali požadavky bezpečnostního managementu ICAO, to je nejnovější vývoj v rámci ICAO. Také jsme formalizovali Evropský plán pro leteckou bezpečnost, to je důležitý prvek naší bezpečnosti a také jsme se pokusili zlepšit strukturu toho textu. Chtěli jsme využít také standardizovanou terminologii. Celá řada eh, bodů se vyvíjela v průběhu doby a dosavadní právní rámec k tomu nepřihlížel. Proto jsme posílili způsob, jakým v budoucnosti budeme reagovat, reagovat na vzájemnou závislost mezi bezpečnostními pravidly letadel na jedné straně a dalšími technickými parametry, jako je třeba bezpečnost a ekologická pravidla. Také jsme řekli jasně, že důležitá je kybernetická bezpečnost. EASA tam má určitou roli. Jde o to, abychom lépe spolupracovali i v oblasti chemické legislativy, to jsou ty předpisy REACH. Pak jsme zaznamenali, že tady existuje mezera v tom, jaké jsou pozemní služby, je třeba zajistit bezpečnost i na zemi, zatím jsou tady značné rozdíly a proto pozemní služby se stanou součástí tohoto dokumentu samozřejmě v přiměřené míře. Ekologické požadavky, co se týká hluku a emisí, ty už tam zahrnuty byly i v té dosavadní legislativě, ale teď jsme je integrovali do toho návrhu, jak budou prověřována letadla a budou to tedy základní požadavky pro certifikaci letadel. A nakonec jsme měli velkou díru v té dosavadní legislativě, ale to nikdo před deseti lety nemohl nemohl řešit, to jsou ta bezpilotní letadla, proto je tam dodatek, který se věnuje i bezpečnosti dopravy bezpilotních letadel a my navrhujeme, aby dosavadní omezení bylo odstraněno, protože jsme řekli, že všechna bezpilotní letadla do 150 kg pod tento dokument nespadají my teď navrhujeme, abychom měli společná pravidla pro všechny bezpilotní letouny. Samozřejmě jde o to, že to musí být proporcionální vůči těm případným rizikům. Ta pravidla pro malé drony samozřejmě budou úplně jiná než pro velká, velké bezpilotní letouny, které lítají v letových výškách stejně jako osobní letecká komerční doprava. Doufáme, že se k tomu ještě budeme v podrobnostech moci vrátit. Stejně tak jsme se pokusili zlepšit celou řadu aspektů zprávy, administrativy EASA. Jak víte, je to agentura, která eh, se ve své existenci opírá o toto nařízení. Celá řada změn v textu se pojí se společným přístupem. Je tady to společné prohlášení parlamentu, rady a komise, jak by decentralizované agentury měly fungovat, jak by měly být budovány. A také jsme zavedli mechanismus toho Executive Board, aby se zařídila ta každodenní zpráva. Máme tam eh, určité granty, rozpočty na rozvoj a to EASA může využít třeba proto, aby posílila bezpečnost v Africe a jiných částech světa. A také navrhujeme dodat k tomu tu možnost, um, aby EASA mohla um, mít přehled o ATM. Samozřejmě, že budeme potřebovat podporu členských států a eurokontrol, proto abychom um, se dokázali v této oblasti prosadit. A samozřejmě, že i k tomu vám případně mohu říct něco dalšího. Je tam zahrnuta celá řada indikátorů, respektive ty indikátory budou muset být vyvinuty tak, aby se kontrolovala efektivita fungování a je třeba zvýšit flexibilitu. Jde o to, aby se zvýšil počet personálu, jde o to, aby průmyslová sféra mohla přizpůsobit stav svého personálu požadavkům trhu. Ty indikátory by měly být součástí každoroční rozpočtové procedury. Dále navrhujeme využívat více experty EASA v oblastech, které poskytují možnost komisi, aby se obrátila na EASu, aby poskytla technickou expertízu v oblastech, jako je bezpečnost, životní prostředí, výzkum, vzdělávání a implementace projektu Single Sky. A nakonec to je folie, která se týká dronů, těch bezpilotních letounů. Jak už jsem řekl, tady vidíte ten rozdíl mezi minulostí a budoucností. Vidíte tady všechny ty nové aplikace, nová zařízení, která budou možná, jakmile bezpilotní letouny budou moci svobodněji létat naším prostorem. Pod to nařízení nebudou spadat eh, všechny drony. Jde o to, aby ta regulace byla přiměřená možným rizikům. Důležitá nebude jenom velikost toho dronu, ale i jeho využití. Víme, že je rozdíl, když používáte dron v centru Bruselu nebo na severu Švédska. Samozřejmě tady je jasné rozdělení úkolů a rozdělení úkolů mezi EASou a národními orgány. Bude třeba přijmout celou řadu předpisů, které se budou týkat dronů, protože drony to je velice široká oblast. Mnozí lidé ta letecká pravidla neznají. A půjde o to, aby byly lepší nástroje, které umožní přehled tak abychom věděli, jak to bude s drony, které létají někde, kde k tomu nemají oprávnění. Tam půjde o to mít technické prostředky na podporu členských států. To jsou tedy nejdůležitější věci, které se týkají těch bezpilotních letounů a tím, pane předsedo, se dostávám na konec své prezentace. Děkuji vám. Aha, Herr Marinescu hat das Wort jetzt. Nyní má slovo pan Marinescu. Děkuji vám a děkuji vám mnohokrát za prezentaci. Je tedy zřejmé, že jde o velmi důležité téma. My na něj dlouho čekáme, ale důležité je, že je to vyvážené a skutečně je to záležitost, která je v oboru nesmírně potřebna. Kladu si také otázku, proč eh, se eh, komise rozhodla pro eh, jméno EAA, Evropská letecká agentura ve vztahu k bezpilotním letounům, dronům, já si myslím, že to je asi nejdůležitější téma v této zprávě. Představuje to obrovskou odpovědnost, protože si myslím, že Bezpilotní letadla, letouny představují již dnes obrovský úkol v Evropě. Dokáží totiž cokoliv a všechno. Jde o technologii, nad kterou ztrácíme kontrolu. Najdeme je všude, koupíte si je klidně v hračkářství někde v centru města, takže se dá čekat řada problémů. EASA se věnuje bezpečnosti letectví, ale současně tady máme létající objekty a já si myslím, že k tomu potřebujeme přísnější pravidla a skutečně jasnější ustanovení. Je pravdou, že toto lze dělat formou aktů v přenesené pravomoci, ale současně tam musíme zapojit nejdůležitější principy. Máme také ustanovení, která souvisejí s registrací tedy zákaz létání v určitých oblastech, ale v každém případě musíme mít jasněji v celé problematice a také e, znát větší podrobnosti. Pokud jde o poplatky a pokuty, tak máme 2,5% a měli bychom vědět, jakým způsobem komise došla k těm um, částkám. protože jsme hovořili o 50 miliardách nebo 30, tedy ehm, abychom platili 2,5 eh, obratu společnosti Airbus, tak to by skutečně vytvořilo velmi zajímavou situaci, i kdyby způsobila ta společnost závažné chyby. A co bezpečnost? Jaké dopady bude mít zapojení se agentury EASA do bezpečnosti, především do kyberbezpečnosti? tedy jaké jsou vaše záměry v tomto směru. A mezinárodní spolupráce podle mého názoru má obrovský význam. A myslím a doufám, že EASE se podaří dosáhnout reciprocity, zvláště mezi EASou a FAA, zvláště v tom, jak, co se týče certifikace certifikace má velký význam pro daný průmyslový obor a současně by neměla navyšovat náklady ani byrokraci. To je zatím všechno. Děkuji. Děkuji. A jako další Gabriele Projs. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji také komisi za dnešní prezentaci. Vítám, že máme zavčas možnost eh, vyměňovat se názory na tak závažnou legislativu, protože skutečně tady nastavujeme budoucnost naší letecké dopravy a s tím souvisí mnoho kvalifikovaných pracovních míst v Evropě. Eh, myslím, že je všeobecně uznáno, že ASA e odvedla velice dobrou práci v oblasti bezpečnosti, ale mnoho zúčastněných stran pochybuje o to, zda E, to též tedy má činit i v oblasti security. A my dobře víme, že právě v oblasti letecké dobrody v Evropě máme tady velké ohrožení bezpečnosti. A proto je třeba nalézt nějaký konsensus, který budou moci nakonec podpořit všichni. A v této oblasti vidím jednak nejednost mezi komisí a EASO na jedné straně. A, nadra- a například tady máme mnoho letiš a členských států který se zase neschodnou na to, do jaké míry, jak dalece by měly zacházet pravomoci agentury EASA. Například otázka eh, přelety, přeletů nad konfliktními oblastmi. Tady by bylo vhodnější mít tedy silnější roli e asi, ale pouze na základě Eh, bezpečnostních informací od bezpečnostních složek členských států, ale mám pocit, že tady není dostatečná ochota něco takového realizovat. Myslím, že se shodneme všichni na tom, že v oblasti přeshraniční, jako takové oblasti, jako je bezpečnost letectví, potřebujeme eh, evropská řešení. V co možná největší míře, ale je třeba, abychom měli smysl po rozdělení úkolů a neměli bychom stávající již dobře fungující struktury zdvojovat. V návrhu se o tom na některých místech zmiňují formulace, hovoří se tam o spolupráci, o opatřeních, aniž by se konkrétně jmenovala. A my přesně nevíme, kdo tedy bude v budoucnu za co odpovídat a proto bych ráda věděla, e, jak komise toto hodlá upravit. V obě oblasti security tady máme nové úkoly, například v oblasti environmentálních standardů a certifikace. Toto bylo vše navrženo komisí. Já si myslím, že mnohé z toho je smysluplné a doufám, že v rámci naš, našich eh, jednání v Evropské parlamentu budeme moci prosadit eh, lepší sociální standardy bylo by možné mít společné sociální standardy a že by to byla i částečné kompetenci eh, agentury EASA. E. Když se podíváme na všechny ty nové kompetence pro agenturu EASA, e, tak eh, si kladu otázku, jakou kapacitu bude muset tato agentura mít. Tady bych ráda postrhla, že vzhledem k velkým změnám, rychlým změnám v letectví a vzhledem k těm novým úkolům EASA e, není možné seškrtat pro tuto eh, agenturu rozpočet, protože tím bychom uškodili celému řetězci aktérů, aerolinkám, letištím, ale také výrobcům výrobců. A proto plány na rozpočtovou flexibilitu jsou tady naprosto nezbytné. Tady není možné, aby Evropská unie jak si šetřila na špatném místě, protože by už chodila sama sobě. A tím se ovšem pojí otázka, za tento model je dostatečně a zda agentura EASA bude 100, eh, aby plnila veškeré ty úkoly, které byly pro ní naplánovány. Eh, já nevím, zda například ty plány, například financování poplavků za trasy, jak to tady vypadá, jsou tady nějaké alternativy pro trvalé financování a asi tady jiným způsobem, než například těmi výše jmenovanými poplatky. A není mezinárodní úloha já asi myslím si, že je logické, aby Evropská unie jako celosvětová vůči síla v letectví eh, potřebuje a EASu takovou, která bude to obhájit svou roli na mezinárodní úrovni. Všichni jsme udělali mnohé, učinili mnohé v oblasti bezpečnosti v letectví a měli bychom se zatím hrdě stáhat na celém světě a reprezentovat to. A proto musíme eh, jak si exportovat naše bezpečnostní a ekologické standardy, abychom pomohli i dalším regionům, které si přejí učinit eh, letectví bezpečnějším. I zde bude ovšem EASA potřebovat nutné prostředky, které musíme poskytnout, ale nejde pouze o peníze. Zejména bude potřebovat naši politickou podporu, což sobě obsahuje i to, abychom pomáhali EASA se prosazovat na všech eh, důležitých mezinárodních formách, fórech, promiňte, aby tam měla odpovídající zastoupení a tady se ptám komise, kolik peněz a personálu EASA bude potřebovat, aby byla skutečně mož- schopna se zhostit důstojně svých úkolů. Děkuji. Nyní Peter van Dalen. Děkuji, pane předsedo. My jako politická skupina si veškeré návrhy ještě pečlivě prostudujeme. Souhlasím s tím, eh, co řekl pan zpravodaj, ta situace u těch dron, to je to nejdůležitější. Mohou být velkým nebezpečím pro civilní letectví. Já jsem již zažil, když jsme se blížili k jednomu letišti ve Francii, tak jsme se téměř střetli s, jednou, s jedním dronem, takže to je skutečně zásadní problém. Jak eh, zajistit bezpečnost této oblasti? A pak konkrétní otázka komisi, taková klasická otázka. Jaký je vztah mezi EASO a národními inspekcemi pro bezpečnost leteckého provozu? Neustále e, vidíme, že kompetence odcházejí kompetenci dostává agentura EASA a národní kompetence se snižují, ale ty národní inspektoři jsou vysoce kvalitní, to vím ze své vlastní zkušenosti a proto si kladu otázku, jaké dohody budou existovat mezi EASou a mezinárodními orgány. Jak to tedy bude vypadat s rozdělením kompetencí? Děkuji, děkuji nyní pan von Miltenberg, děkuji pane předsedo. Když to tady bylo řečeno, téma dronů je skutečně zásadní. Návrh se tomu věnuje já bych mám měl takovou otázku na komisi. Není mi zcela jasná jedna věc. V příloze 9 eh, se, se hovoří o osobách, které řídí ty drony a já se ptám komisi, zda chce zajistit pomocí aktů přenesené pravomoci, aby aby nakonec veškeré osoby, které řídí ty drony, měly jednotné vzdělání, jednotnou úroveň vzdělání a školení. Bude tedy v budoucnosti existovat nějaký takový jednotný trh na evropské úrovni, co se týče těchto osob, aby to nebylo, aby ty takzvané drone operators, ty operátoři, které řídí ty drony, měli skutečně jednotné vzdělání, aby v této věci nepanovala roztříštěnost. Takže tady se konkrétně ptám, chcete, chystáte nějaký akce přenesené pravomocnosti a dále. Druhá věc je přelétávání konfliktních oblastí. To je důležité pro Nizozemsko, ale také pro celou řadu dalších evropských zemí, zejména nyní po katastrofě letu MH17 Eh, tady padl návrh, aby ASA e měla ústřední roli v této věci a aby dostávala informace od evropských spravodajských služeb, aby eh, je mohla dobře zanalizovat a vydat eh, odpovídající varování či doporučení tak, aby nedocházelo ke žádným novým podobným katastrofám jako tehdy. Proč se komise této záležitosti ve svém návrhu nevěnuje více? Co zvažuje? Rádi hovoříme o bezpečnosti, ale eh, v této věci tady nevidím žádný rozpracovaný návrh. Děkuji. Nyní Maria Kylenen. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset komissiolle esittelystä. Děkuji, děkuji komisi za její návrh. Předpokládám, že nejdůležitějším základ je vždy bezpečnost. O tu se vždy opíráme, o bezpečnost a funkčnost nezávisle na tom, odkud letadlo pochází. Drony jsou pouze jedním z příkladů. V oblasti letectví jsou velké inovace, ale já bych se ráda zeptala komise, zda my eh, ve světle všech těchto inovací a nových produktů, zda my jsme skutečně na výši, jsme schopni toto vše kontrolovat, zvládáme to, jsou politikové schopni sledovat celé ty změny, v celém, které, ke kterým dochází v systému letectví? A má EASA skutečně dostatečné zdroje, aby vše toto zvládala? A jak to vypadá s časovým harmonogramem? Podniky pracují velice rychle, eh, velice rychle eh, předkládají produkty k certifikaci a já se ptám, jak to vypadá s kontrolou? Jsou vypracovány nějaké standardizované procesy, Existuje mezinárodní spolupráce s USA, s Kanadou a se zbytkem světa? A jak pohlížíte na budoucnost agentury EASA? Ve světle všech těchto změn, ke kterým dochází celosvětově v letecké dopravě, náš politický systém je někdy skutečně velmi, velmi pomalý a přitom je nezbytně nutné pracovat rychle a také inteligentně z ekonomického hlediska. Děkuji nyní Karima Deli. Merci, monsieur le président. Děkuji vám, pane předsedo. Komise nám poskytla informace eh, o tom, že do roku 2020 eh, se objem letecké dopravy zvýšil 50 a zajímalo by mě, zda, když se podíváme na současnou situaci, která zažívá takový boom letecká doprava, tak zda tato nová eh, agentura skutečně zajistí tak eh, vysokou úroveň bezpečnosti. Zhruba 20 let si plan, klademe takovou otázku. Když se ještě podíváme na klimatické změny, tak se dá předpokládat, že mohou narůst emise tak o 50%, a to přeci nechceme. Můžeme také zvažovat eh, skleníkové plyny, které představují 3% toho znečištění. Druhá největší otázka, která z textu vyplývá, je eh, tedy, jakým způsobem bude v praxi fungovat tato agentura. Vy jste zmiňoval také, že eh, složka ekologie nebo životní prostředí je tématem, která kterému jsme zatím ale ve skutečnosti nic nedali. Ehm, můžeme také očekávat, že bude probíhat koordinace na základě organizační struktury eh, této organizace, eh, co se týče používání eh, ropy a podobně. Jakým způsobem budete řešit ekologické aspekty, aspekty životního prostředí? Vy samozřejmě zdůrazňujete technické inovace, alternativní postupy, ale Musím se v této souvislosti zeptat, zda již uvažuje to o velice důležité perspektivě, která e, souvisí vůbec se spotřebou benzínu. Zda tedy e, bude možné e, nějakým způsobem nově stanovit nižší spotřebu, zda se to projeví v tarifech a podobně. A samozřejmě také si myslím, že je podstatné, aby členské státy také lépe sledovaly fyzické i psychické zdraví pilotů. Když se podíváme například na eh, nehodu Wings ve francouzských Alpách, tak víme, že tam eh, došlo k opomenutím eh, Ehm, a to má samozřejmě eh, také zásadní vliv, ale vliv má například kvalita vzduchu v pilotní kabině na stav pilota obecně. A to si myslím, že je zásadní. A ještě na závěr si dovolím jednu otázku jakým způsobem chcete omezit konflikt zájmů eh, v této nové misi, kterou bude EASA sehrávat. Danke sehr, jetzt Ines. Děkuji a nyní Ines Ayala Sender. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve si myslím, že je rozhodně velice zajímavé ta prezentace, kterou jsme právě eh, tady mohli sledovat. A mě by zajímala jedna věc. Do jaké míry se zohledňuje sociální aspekt, který souvisí s bezpečností, do jaké míry se mu věnuje agentura EASA. Ne pouze proto, protože je pravda, že ta nešťastná nehoda Germanwings, o které jsme včera obdrželi dodatečné informace, ukazuje, že lidský faktor je i nadále velmi důležitý, zcela zásadní. Když hovoříme o dronech, kde se to může na první pohled zdát, že nemají s lidským faktorem nic společného, ale tak si uvědomte, že za každým dronem je také osoba, ten operátor, který ho řídí. Tedy lidský faktor zůstává i nadále velmi důležitý. Piloti a také palubní personál. A zde bych se ráda dozvěděla něco konkrétnějšího k veškerým aspektům, které souvisí s nátlakem, s ekonomickým nátlakem, s podmínkami pracovními, tedy počet hodin, letadle, s licencemi a tak dále. S ohledem na skutečnost, že ta situace toho personálu se většinou zhoršuje, poslední době. Ráda bych věděla, do jaké míry EASA takovéto aspekty zohlední, které rozhodně ovlivňují bezpečnost. A co se týče inspektorů letectví, to si myslím, že je pozitivní, to bychom měli podpořit. A co se týče těch zpráv a informací, které máme, eh, tu jsou velice komplexní systémy, vysoce specializované elektronické systémy, to je samozřejmě také velmi důležité. A pak ještě jedna otázka. Ti experti, kteří zde budou, kteří zde mají být podle návrhu koordinováni, jaké aspekty to vše má? Jednak mám na mysli alternativní pohon, tedy například biopohonné hmoty, a dále bych ráda věděla, co můžeme udělat pro to, abychom správným způsobem přistoupili k šrotování letadel v budoucnosti, zejména s ohledem na REACH a další právní předpisy. A co se týče dohody EASI s německou vládou, která se týká jeho sídla, to vyvolalo jisté znepokojení, neklid. Ta dohoda e je asi velmi komplexní, ale bylo by skutečně vhodné, aby se to konečně dořešilo. Děkuji. A jako další vin Pan de Kamp. Já myslím, že Potřebujeme skutečně eh, zvážit nařízení o EASA a vůbec úlohu agentury EASA tváří v tvář eh, růstu objemu letecké dopravy, který pozorujeme všude. Hm, a hm, Chci zdůraznit, že toto bude mít také rozpočtové dopady. Právě v tom smyslu, že jde o agenturu, na kterou navalujeme nové a nové úlohy. Pan Cornelissen eh, v tomto smyslu byl velmi umírněný ve svém vystoupení a zmínil problematiku governance, vládnutí a řízení v oblasti ča- eh, poplatku eh, ale uvědomme si, měli bychom se podrobněji věnovat rozpočtu této agentury a to zvláště pokud jej srovnáme například s rozpočtem obdobné agentury FAA. A pokud jde o eh, to srovnání, tak je to takový David a Goliáš. A samozřejmě uvědomuji si, že nakonec eh, ten David nad Goliášem zvítěží, ale myslím si, že EASA nemá příliš velký rozpočet na výzkum a podobně. Pokud eh, jí budeme zadávat stále více nových úkolů, tak je potřeba to doprovodit odpovídajícím rozpočtem. Děkuji. Děkuji, mám jenom několik málo připomínek. Za prvé, mi dělá starosti, když si čtu hodnocení dopadů a sleduji také poslední návrh nařízení, že komise Eh, nevěnuje dostatečnou pozornost zaměstnancům, a to jak pilotům, tak dalším v leteckém průmyslu, kteří eh, si dělají starosti se, s odstraněním požadavků na certifikaci nebo snížením požadavků a níž by eh, byly požadovány další doklady, protože toto je oblast, kde na bezpečnosti záleží úplně nejvíce. A souhlasím s komisí, že chce nové formulace, například, eh, že tam zmiňuje problematiku životního prostředí a podobně, ale myslím si, že nejvyšší stupeň závažnosti by tady měla mít právě bezpečnost a to bych ráda zachovala. A také pokud se týče pracovních podmínek zaměstnanců a podpory eh, dobrých podmínek, kvalitního školení a vzdělávání, eh, do, dobrých oblastí v tomto smyslu, abychom věděli, že eh, nakládání se zaměstnanci nebude mít negativní dopady na bezpečnost. A tady právě zaznamenáváme v poslední době problémy a návrh v tomto směru tyto věci nezohledňuje. Děkuji, Gesine Meissner. Děkuji. V zásadě mám pouze takovou krátkou otázku, kterou chci položit eh, komisi. Jde také o bezpečnost, takže mohu tak trochu navázat na našeho stínového zpravodaje. Ten se zamyslel nad eh, drony a bezpečností a já mám na srdci jinou věc, která mi dělá starosti a to je ADSP. Jde o to, že velké, velké letadla mají systémy, kdy vlastně oni mohou zjistit, jak daleko je jiné letadlo a vzájemně jsou schopni se rozpoznat. E, tam za tímto účelem jsou další dodatečné součástky v kabině, což je dobrá věc, protože v podstatě nepotřebují kontrolu ze země, ale malá letadla tyto drahé přístroje nemají, mají jiné systémy a pokud vím, tak eh, vysílají na různých frekvencích a pro mě je to něco, co by mohlo eh, se stát bezpečnostním problémem. Nedávno v Africe došlo ke střetu mezi velkým eh, džumbem, letadlem a soukromým malým letadlem. Já nevím, zda to byla ta příčina, ale já v tom návrhu nevidím nic, co by řešilo tuto oblast a prostě ale myslím si, že je zásadní, abychom zaručili, že tedy ty inovace, ty nové bezpečnostní systémy jsou možné, které zajiští letadlům, aby se rozpoznaly a rozpoznala a na, zároveň musí být zajištěno i to, že vše, co se pohybuje ve vzduchu, musí eh, jak si vysílat na frekvenci, aby bylo přesně jasné, kdo kde je a jak se pohybuje. Děkuji, pohybuje. Jens Nielsen, prosím. Děkuji, já mám takovou malou otázku. Otázku, která navazuje na to, co tady již bylo zmíněno. Ehm, tedy jaké jsou eh, podmínky zaměstnání v tomto oboru, sociální zabezpečení a podobně. Ale obecně se chci také zeptat, či navrhnout, abychom posílili mandát agentury EASA. A to především proto, že v Evropě vidíme, e, co se děje. Euroskeptici říkají, že i euroskeptici říkají, že potřebujeme orgán, který jde nad rámec hranic jednotlivých států, e, který je nadstátní a proto si myslím, že mandát agentury EASA je potřeba posílit oproti dřívějšku. To platí jak pro Švédsko, tak pro Estonsko, další, Portugalsko, to další země. A proto je důležité, abychom tak měli takovou agenturu, protože i u nás se objevily služby, které poskytovala estonská agentura e, a e, švédské úřady si přejí mít možnost kontrolovat problematické lety, i když jsou třeba operovány z jiného státu. A, a podstatné je, aby měl kdo rozhodovat, abychom se nemuseli obrat obracet na estonské úřady, které řeknou, ne, toto letadlo nemá zakázáno letat a podobně. Ehm, proto si myslím, že agentura EASA skutečně potřebuje silnější mandát Eh, protože eh, jedině ona může takto řešit eh, z pozice vyššího postavení. A myslím si, že takový výrazný mandát a zamít musí. A ještě otázku v souvislosti s novým nařízením. Bude mít EASA skutečně takto výrazný mandát, aby mohla zasáhnout? Yes, thank you, Chairman. Uh... Děkuji a omlouvám se za spoždění. Já jsem stínovou zpravodajkou Trvalo mi než, 6 hodin, než jsem se sem dostala, a pak ještě stávka zemědělců. Ehm, já tedy se omlouvám, že jsem neslyšela od začátku tu úvodní prezentaci, ale myslím si, že já patřím k těm málo kolegům, kteří eh, sledovali i vytvoření původní nařízení EASA i certifikaci 8330, ale mm, vím, jak rozsáhlá je oblast, která spadá do rozsahu tohoto nařízení. Opravdu nesmírně rozsáhlá a nastal čas, abychom se zamysleli nad tím, jak dál. Měrně v tomto smyslu na pozitivně a sebevědomě Elza odvedla dobrou práci, ač se musela potýkat i s problémy. Víme, že je určitá nejistota co do rozpočtu. Nebudeme přecházet k systému typu FAA ale vzhledem k tomu, že průmysl nabízí 75 výnosu a Evropská unie 25 až 30 je důležité, aby právě průmyslové podniky sehrávaly důležitou a pozitivní úlohu v to, ve stanovování, jak by měla agentura fungovat a měla by fungovat účinně. A samozřejmě, pokud jde o drony nebo další bezpilotní Eh, letouny. To je pro mě také velice zajímavé jako pro zpravodajku a pro mě bude také zajímavé sledovat, jak to bude zapracováno do nařízení ESA a jaký mezinárodní přístup, eh, přístup, který bude s určitým nadhledem, bude outside the box a jak bude zapracován, eh, My to sledujeme velmi pozorně. Připomínky k životnímu prostředí a zaměstnanosti. My dobře víme, jakou působnost agentura má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 jde především o tom, že například omezení letových dob a podobně jsou řešena poměrně přísně. Dodržují je také jednotlivé národní úřady pro bezpečnost letectví a pokud vzniknou spory mezi aeroliniemi a zaměstnanci, tak se tomu budou věnovat odbory a také případným porušením se bude zcela vážně věnovat jistě každý Národní úřad pro bezpečnost letectví. Já jsem se sama nesetkala s žádnou stížností od té co, doby, co byl, e, za, ved, e, za, byla zavedena novelizová forma FTL. A co se týče ICAO, já jsem v textu četla několik aspektů, když vezmu příklad, když sledujeme například mezinárodní hospodářskou soutěž a evropská pravidla. Musíme dodržovat například pravidla co do hluku. Musíme dodržovat tedy zásady ICAO. A Musíme tedy velice opatrně postupovat, abychom nezavedli nějaké evropská pravidla, která pak nebudou třeba v souladu s přílohou 16 a podobně. Rozhodně nechci odsunout ICAO, protože ICAO se hrává nesmírně důležitou úlohu a to by tam mělo být dostatečně zohledněno. To je od nás zatím všechno a celé jistě budeme mít příležitost se k některým otázkám vrátit ještě podrobněji. V každém případě děkuji komisi za vystoupení a ještě tam byla zmínka o bezpečnosti. Ano, svět se posunul dál, především po útocích z 11. září. Ehm, od, víme, že ehm, této souvislosti jsou přísnější bezpečnostní kontroly, eh, tak eh, k tomuto posunu za poslední leta opravdu došlo a proto doufám, že komise bude se sou spolupracovat tak, aby našli společný formát pro řešení těchto otázek v budoucnu. Děkuji. Děkuji. Děkuji, pane předsedo kolegyně, kolegové, už tady bylo zmíněno mnohé, ale já bych eh, chtěl ještě oslovit Evropskou komisi a to s otázkou, která souvisí s obecnou strategií. A sice týká se to dronů a rozšíření kompetencí EASA. To je nesporné, ale když hovoříme o Evropské strategii leteckého provozu, tak bych se chtěl zeptat, zda by snad nebylo rozumné, aby Evropská komise byla ambicioznější v přístupu k věci. Třeba eh, když se budeme bavit o různé eh, zdaňovací základně v jednotlivých členských státech nebo když se podívám na Evropskou unii, tak vidím různé provozní pracovní doby, to znamená, že ty přístupy jsou ve skrze rozličné a vidíme, že Evropská unie vůči třetím zemím má výrazně restriktivnější politiku. Já jsem sociální demokrat a byl bych si přál, aby, abychom se tomuto tématu věnovali i z evropské perspektivy. A nebo, co v tom balíčku také postrádám, nemáme společnou evropskou politiku infrastruktury leteckého provozu. Vůbec eh, nemáme, pokud vůbec nějakou máme, je národní, rozhodně ne evropská, spíš jenom regionální. Takže jak by se ta infrastruktura měla v příštích deseti letech vyvíjet, kam se chceme dostat, jak to chceme směrovat? To je ta první, má první otázka. Proč Evropská komise se nevěnovala tomuto uznávám ožehavému problému kompetencí. Máme-li v tom národní kompetence, pak ještě druhá otázka, když hovoříme o rozšiřování kompetencí pro EASA, tak mě by zajímalo, jak je na tom Evropská komise a EASA v oblasti bezpečnosti a životního prostředí a přenos dalších kompetencí. V tuto chvíli je to na různých úrovních, regionální, národní a dalších a mě by zajímalo, zase Evropská komise umí představit, že by se v této oblasti rozšířily kompetence EASA. Děkuji. Možná ještě poznámka k těm národním kompetencím. My bychom Eh, byli rádi, kdybychom měli národní eh, kompetenci. My máme 16 spolkových zemích a 16 rozemských kompetencí v Německu, takže ta evropská idea je skvělá věc, ale je třeba nejdřív zapracovat na tom, abychom my měli národní kompetenci v Německu. Ehm, zrovna na těch vnějších hranicích máme pět, šest ministerstv, která jsou kompetentní navíc ještě k těm jednotlivým spolkovým zemím, ale samozřejmě bylo by v pořádku mít evropskou, evropský přístup. Ano, to byla celá řada otázek. Teď budete mít možnost reagovat a odpovědět. Pane Korneli, si máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Ano, bylo tady zmíněno opravdu hodně věcí a my jsme tomu rádi, ukazuje to zájem o tento návrh a to je slibné pro budoucí diskuse, které spolu povedeme. Na ty se ostatně už těšíme. Pan Marinesku, který hovořil jako první, je zpravodajem, k tomu mu gratuluji. K tomu, co pan Marinesku zmínil, název EASA. Myslím, že jeden z lep, nejlepších argumentů, proč to zachovat, je, že už je to určitá značka, zavedená, po světě známá. Normálně, když máte fungující značku, tak eh, ji prostě neměníte. Takže nevěděli jsme důvod, proč to opustit. Zmínil jste drony, stejně kolegové další zmínili drony, k tomu se vrátím specifický mm, bod, to byly ty pokuty tam jsou určité procentuální částky, které se týkají pokud My jsme to zatím neměnili, v tom stávajícím řízení to je a je důležité zmínit, že to jsou opravdu poslední e, opatření, k ním se saháš v krajním případě. Je spoustu jiných způsobů, jak e, zajistit e, harmonii s předpisy. To Máme i další prostředky, výrazně kooperativnější, které přispívají spíš k řešení problému. Mezinárodní spolupráce, další téma, které pan Marinesko zmínil, reciprocita mezi EASA a Spojenými státy. Ano, dosáhli jsme určitého problému, pro, pokrok, pardon, určitého pokroku Máme tady společný dozorčí orgán. Poprvé se nám podařilo dosáhnout dohody, že pro určité malé produkty už nebude nutná certifikace vždy na druhé straně. Bylo dohodnuto, že to bude jednoduchá, jednoduchý administrativní krok a ne nějaká konkrétní eh, velice dlouhá certifikace. Také jsme dohodli se spojenými státy, že se pokusíme omezit duplicitu práce na obou stranách bude při certifikaci velkých letadel, ale samozřejmě to je běh na dlouhou trať. K bezpečnosti, to, co řekl pan Marinesku a paní Projs, Samozřejmě potřebujeme kapacitu, abychom se věnovali bezpečnostním otázkám. Ptali se na to i ostatní, jaká je role komise versus EASA versus členské státy. Každý má svou vlastní roli. Text, který jsme navrhli, navrhuje, dodává určité další prvky, jak by EASA mohla přispět k bezpečnostní situaci, ale každý zůstává v té své oblasti odborných znalostí a je jasné, že třeba v oblasti uh, navrhování letadel. Skutečný expertní potenciál je na straně EASA. Dále, co se týká třeba kybernetické bezpečnosti, tak tam EASA musí být součástí řešení, ale jsou i jiné případy, třeba přístup k informacím. My máme evropské spravodajské služby, takže spolupracujeme v této oblasti s členskými státy a snažíme se e, společně posuzovat možná rizika, pak se to transformuje do opatření, buď na bázi e, bezpečnostních e, předpisů, to je ta otázka dveří do pilotní kabiny. Snažíme se o to třeba i v oblasti přeletu přes konfliktní teritoria. Snažíme se dělat přesně to, abychom, eh, aby se navzájem doplňovali všichni, kteří eh, jsou v této oblasti aktivní. Spolupracujeme s členskými státy v oblasti posuzování rizik, snažíme se najít cestu, jak komunikovat o případných rizicích se všemi dopravci, protože víme, že bezpečnost Eh, je zásadní a relevant, bezpečnostní, relevantní otázky v oblasti bezpečnosti musí být dostupné, protože evropští občané cestují eh, všemi možnými leteckými společnostmi, evropskými i mimoevropskými. Eh, dále to, co říkala paní Brojs, zmínila stejně jako další otázku rozpočtu EASA, potřebu aby tato agentura byla dostatečně finančně zabezpečená, aby byla dostatečně flexibilní. To je konsistentní požadavek i průmyslové sféry. To jsme samozřejmě vzali na vědomí. Bude na vás, jak to posoudíte, ale my už teď jsme připraveni s vámi o tom si vyměňovat názory. Jde tady o prvky jako indikátory, indikátory pracovního zatížení. To samozřejmě pomůže rozhodnout v tom, co je správná míra personálu, tak aby agentura dostala požadavkům a aby se nezdržovalo třeba certifikování nových produktů. Stejně tak byla zmíněna důležitost faktu, aby EA zahrála aktivní roli v mezinárodním měřítku. Tady je potřeba, aby k tomu měla zdroje, aby k tomu měla právní základ. My jsme přesvědčeni, že tento návrh eh, respektuje oba tyto požadavky, takže EASA nám pomůže exportovat evropské standardy a pomáhat třetím zemím, aby zlepšili bezpečnost. Nic nestojí v cestě tomu, aby EASA byla přítomna i v jiných zemích, ona tam ostatně přítomna již je. Třeba nám EASA teď pomáhá s technickými uh, otázkami spolu s Čínou, tak abychom měli bázi pro budoucí společnou dohodu o letecké bezpečnosti. Tady se snažíme získat, nebo jsme už získali mandát od Rady. Tyto aktivity EASA tedy fungují, my je potřebujeme, hodláme je i nadále podporovat na mezinárodních fórech, samozřejmě především ICAO, tak tam EASA je také přítomná jako součást delegace Evropské unie, která je pozorovatelem ve většině orgánů ICAO a EASA e je také aktivní v technických skupinách, je členem panelu ICAO, a dalších orgánů. Pan van Dalen zmínil roli EASA versus národní orgány, kdo má ty expertní znalosti pro případ inspekcí. Tady opravdu záleží na tom, jaká jsou pravidla. Pravidla EASA, pravidla národních orgánů. V některých oblastech EASA má tu kompetenci pro certifikaci letadel, to je pravda že tam ty expertní vědomosti jsou, ale v jiných oblastech tomu tak vůbec není. Třeba v případě operačních, pravidel operační bezpečnosti, tam nesou odpovědnost národní orgány a ty mají inspektory s příslušnou kvalifikací, kteří si také za to říkají o poplatky a pak jsou tady opatření, aby ten systém byl jednotnější, mít určité základní předpoklady pro bezpečnost, tak aby se více spolupracovali. Někdy jsou ti inspektoři skutečně velice specializovaní. Pan, pan zmínil eh, výcvik pilotů dronů. Návrh, který jsme předložili, nejde až tak do podrobností. To vždycky záleží na tom, jakou míru rizika v sobě ten provoz nese. To znamená, ty aktiv přenesené pravomoci budou přijaty později a budou rozhodovat o tom, jaká míra výcviku je či není nutná. Zda držíme krok se změnami a inovacemi. Myslím, že jsme se v této oblasti zlepšily. Toto nařízení je otevřenější, méně direktivní, je tam větší míra pružnosti. Doufáme, že se nám to podaří v příštích 10-15 letech, abychom se mohli o tento dokument opírat. Paní Deli zmínila otázku růstu emisí. Tomu se ten, tato nařízení přímo nevěnuje, do jisté míry trochu ano. Jde tady o takový koncept košíku opatření, je tam celá řada opatření, která se věnuje této otázce. Jedna z toho je otázka technologií, to, co bylo vyvinuto v kontextu ICAO nedávno. A EASA nám pomůže zavádět ta technická řešení. Pak jsou tu další věci, jako operativní Eh, řešení, alternativní paliva a tržní mechanismy, které by měly reagovat na tuto situaci. Jak víte, pracujeme pilně na tom, abychom na zářijovém setkání ICAO dosáhli globální dohody o, společné, o společných mechanismech. Konflikt zájmu, to je už nařízení o personálu, které se týká EASA. Tady jsou specifická pravidla pro konflikt zájmu, co se týká zdraví pilotů a ty věci, které se týkají oné havárie Germanwings. Tady jsme vypracovali, já e vypracovala celou řadu doporučení v reakci na tuto událost. To se připravuje teď k implementaci a jsme rozhodnuti spolu s EASA učinit všechno, co bude možné, aby to bylo zavedeno již letos. Tady došlo k nárůstu možností výměny údajů, včetně lékařských. To je hrozně ožehavé téma, ale my si myslíme, že jsme vytvořili dobrý právní rámec. Další kolegyně zmínila otázku centrály. Zatím je to v Kolíně a já si myslím, že EASA Eh, směřuje k dobré dohodě s Německem o sídle centrály. Dále předpokládáme eh, formu lékařských osvědčení a výcviku pilotů, ale chtěl bych zúraznit, že v jiných oblastech, jako třeba omezení letové doby nebo smluvní otázky, jak jsme se poučili z té zprávy, Eh, o havárii German Wings, tak eh, tady úplně přímá souvislost s tím není. Dál tady byl zmíněn rozpočet, o tom jsem už hovořil. Eh, snažím se být slučný, jak jste mě požádal, pane předsedo. Bezpečnost drony, o tom už jsme hovořili. Pan Nilsson se ptal, zda by EASA měla mít silnější mandát. Já si myslím, že jsme EASA dali silnější mandát. Máme integrovaný trh se vzájemným uznáváním a to vyžaduje samozřejmě i vzájemný přehled. A jedna z inovací, kterou jsme tady zahrnuli, je přesně to, že EASA vedle těch úkolů, které již má, může dostat další úkoly od členských států. Pokud si Některý členský snad e, třeba řekne, že pro určitou aktivitu už nechce mít své vlastní inspektory, tak může EASA požádat, aby to převzal. To zatím doposud možné není. A paní Foster e, zmínila tu svou zprávu o dronech. My za tu zprávu velice děkujeme. A předpokládám, že souhlasí, že ten náš návrh do značné míry e, odpovídá té její zprávě. Pan Ertuk zmínil, zda bychom neměli mít větší ambice v té otázce, jako je třeba rozdíl ve zdanění nebo pracovní doba v různých zemích. No, to jsou věci, které jsou součástí letecké strategie, ale není to nutně v rámci rozsahu tohoto nařízení. Co se týká exportu evropských standardů v oblasti bezpečnosti, tak eh, my chceme být velice aktivní v rámci ICAO, chceme být eh, aktivní i v oblasti bilaterálních smluv, ty bilaterální smlouvy o letecké bezpečnosti, to už máme s Kanadou, Brazílií, Spojenými státy a dostali jsme nedávno mandát na vyjednání takovéto smlouvy s Čínou a Japonskem. To si myslím, že jsou hlavní body, pane předsedo. Děkuji. Děkuji Promiňte, můžu se zeptat na konkrétní věc. My jsme nedostali odpověď na to, když se používá e, zaměstnanec jiné letecké společnosti než té hlavní. Jak můžete v této souvislosti odůvodnit odklon od preskriptivních standardů? E, poprosím o stručnou odpověď. Já myslím, že ačkoliv tady zdůrazňují pravidla založená na výkonnosti, výsledcích, vzhledem k tomu, že to je nový prvek, neznamená to, že preskriptivní pravidla existovat nebudou. Ne. V některých oblastech, například omezení letové doby, pravidla preskriptivní jsou a jsou dobré důvody, abychom je tak ponechali. My jsme v tomto návrhu také zavedli eh, jeden aspekt a to, že se zaměříme na pravidla založená na výsledcích, tam, kde se to hodí, ale tak tomu vždycky být nemusí. Děkuji, tímto jsme uzavřeli tento bod na pořadu jednání a jako dále máme protokol o dohodě mezi leteckých službách mezi EU a Izraelem. Jde tam o přístupu Chorvatska k tomu, k této dohodě a dávám nyní slovo panu zpravodaji, aby nám mohl prezentovat toto téma. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jedná se o dvě zprávy, které mají stejnou povahu. Ty situace jsou skutečně ty též. Týká se to přístupu Chorvatské republiky k Evropské unii a týká se to o vlastně rozhodnutí návrhu o tom, že tedy Chorvatsko se přistoupí k protokolu, který vytváří eh, Evropskou středomorskou ledovskou dohodu a musí se tedy zohlednit přistoupení Chorvatské republiky Evropské unii. Ta první dohoda se týká Izraele a ta druhá do toho, dohoda, to je v podstatě to též, ale týká se to protokolu, který mění Evropskou středovskou leteckou dohody mezi Evropskou unii, jejími členskými státy a Gruzí, kde jedno je se týká Gruzie, druhá eh, dohoda se týká Izraele. V podstatě ty dohody se nemění tímto protokolem. Nemění se povaha této dohody, jde pouze o tu změnu, která se týká eh, přistoupení Chorvatské republiky v Evropské unii a tím pádem i začlenění eh, této strany do dohod. Děkuji mnohokrát. A nyní má slovo Andeli. Děkuji mnohokrát. To jsou technické složky, jak to eh, tedy pozoruji. A eh, konkrétně eh, rozšíření těchto dohod na Chorvatsko a vztahy EU-Izrael, EU-Gruzie a Nebudu tedy hovořit déle, než je nutné, protože to jsou naprosto technické aspekty, měli bychom odpovědět pozitivně. Děkuji mnohokrát. Jackie Foster. Děkuji vám, pane předsedo. A děkuji také zpravodaj. Já myslím, že by to nemělo být nějak příliš složité. Měli bychom skutečně eh, udělat krok ku předu v těchto dohodách, rozhodně za EKR eh, bychom toto rádi viděli schválené co nejdříve. Děkuji a nyní pan Radoš. Děkuji vám, pane předsedo. Za ALDE podporuji dohodu co se týče přistoupení Chorvatska. Chorvatsko již podepsalo tu dohodu v roce 1998 a byla tam také dohoda o spolupráci v oblasti cestovního ruchu. Jsou tam zavedeny zjednodušené postupy zaměřené na e, lepší spolupráci v této oblasti. Děkuji. A není lhůta pro pozměňovací návrhy, to je 21 března 2016 v 12 hodin a prosím o to, abyste tuto lhůtu takto dodrželi a dostáváme se k dalšímu protokolu který se tedy týká vytvoření společného evropského zónového prostoru mezi EU a jejími členskými státy na jedné straně a Gruzí na straně druhé. A opět je zpravodavým pan Asis. Děkuji, já jsem už to vlastně vysvětlil před chvílí, že je to podstatě naprosto to též, jako ten první protokol. Tady jsme hovořili tedy o středomorské letecké dohodě s Izraelem a nyní jde o vytvoření společného evropského prostoru mezi EU a Gruzií a jde tedy o to zohlednit přístup Chorvatska do Evropské unie. Děkuji. Pan Deli. Děkuji mnohokrát. Ještě jednou za EPP bychom měli Chorvatsko do této dohody připojit co nejdříve. Děkuji vám. Děkuji, nyní Jackie Foster. Já jenom navážu na to, co už zaznělo, souhlasím se s Radost. Radost. Děkuji Chorvatsko zatím nemělo dohodu o spolupráci s Gruzií eh, pro letectví, tak je to krok ku předu. Děkuji, to bylo velmi rychlé a bezbolestné. Tím jsme tedy uzavřeli tento bod. I zde je lhůta pro pozměňovací návrhy 21. března 2016. A jediná možnost, jak eh, pozměnit eh, tu dohodu by bylo, že to odmítneme. Žádný jiný typ pozměňovacího návrhu připustný není. Tím jsme dospěli ke konci veřejné části našeho zasedání a dostáváme se k neveřejné části, což jsou informace o vývoji třístranných jednání. Proto prosím všichni, kteří nemají právo zde být, aby opustili sál. Všichni poslanci mohou zůstat.